výsledků. <clears throat> Pokud národní strategie eh, se eh, nerozpracují do konkrétních realizačních plánů, kde budou i jasné eh, vytipované projekty a programy na lokální úrovni, tak monitoring a vyhodnot, tak monitorování nebude moc užitečné, protože nebude co monitorovat. Národní strategie se musí eh, dostat na tu nejnižší lokální úroveň, musí být operativní a zapracovány do národních eh, plánů, včetně ukazatelů, eh, včetně jasných cílů, vyčíslených cílů. UNDP může pomáhat při budování těchto kapacit, aby realizace byla možná. Můžeme pomáhat několika způsoby. Spolupracujeme s lokálními orgány, organizace, abychom zvyšovali povědomí, aby si uvědomovali, jakým problémům čelí Romové. I e, realizujeme e, e, plány rozvoje zaměřené na konkrétní oblasti, kde je vysoký podíl romské populace. Pomáháme i to, aby o, své strategie se staly operativní a převedly se do. Omlouvám, ale Máme zde ještě asi šest řečníků před námi a čas je omezený, protože bychom měli hlasovat potom in the timing in the Committee because many members 12 hodin. Takže <clears throat> prosím, a někteří přijdou přesně na hlasování, takže to musíme dodržet a prosím tedy o stručnost, aby i ostatní měli možnost eh, si vzít slovo. Apeluji na vás na všechny, maximálně pět minut. Děkuji, já už jsem skoro u konce. Ještě pár minut. Well, um, maybe I can simply... Možná bych to schrnula. O co nám jde? Snažíme se ukázat, že změna je možná, že lze to splnit a Eh, chceme ukázat, že eh, ty výhody ze integrace Romů jsou obrovské pro všechny, jsme na správné cestě, myslím tedy my všichni a jsem si jistá, že za pár let se podíváme zpátky a budeme hrdí na to, co se nám povedlo. Your... Děkuji, že jste se tak snažila to uzavřít rychle a teď dáme slovo dalším účastníkům, eh, kteří mají prezentace paní Maternová, která zastupuje Světovou banku, takže prosím maximálně pět minut. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážní hosté, i pro mě osobně je to velkou poctou, i pro Světovou banku, že je zapojena do tohoto procesu Tato akce vychází z eh, rozhodnutí Evropského parlamentu a z rozhodnutí Evropské komise. A poskytla Evropská komise i technickou pomoc, abychom odvodili politické ponaučení a data o Romech, která jsme v minulosti nikdy ne, neměli. Já vlastně nebudu hovořit o datech, ale o ponaučeních, která plynou z těchto dat. Za prvé, jak pilotní projekt, tak průzkum v domácnostech ukazuje obrovský význam dat v oblasti u komunity, kde nám data scházela velmi palčivě. A to, se, to je ještě důležitější v období krize, protože vidíme negativní kombinaci hluboké chudoby a diskriminace a nedostatečných lidských práv. Druhá věc. Také dos, máme k dispozici některé šokující statistické údaje, o kterých bude hovořit Agentura pro základní práva. Vy tedy dostanete zprávu a těch zpráv může být stále více, ale za chvilku tedy získáte určitý vzorek těchto informací. Pilotní projekt Evropského parlamentu a průzkum v domácnostech přinesl významná politická ponaučení, co se týče vzdělávání dětí. Kolega ze Světové banky o tom bude hovořit. A některá ponaučení také se odráží v sdělení, které bylo schváleno komisí minulý týden. Jedno ponaučení, které asi není úplně reflektováno, Jedna ze složek pilotního projektu se soustředovala na mikroúvěry jako cestu pro Romy, aby financovali samozaměstnávání, když dochází k ekonomické krizi. A my jsme zjistili v tomto procesu, že mikroúvěry zasahují pouze podmnoženu romské komunity. Základní potřeby jsou mnohem základnější, tedy takzvaná finanční inkluze, kdy celá řada marginalizovaných romských komunit je mnohem podobnější zemím eh, v hluboce rozvojovém světě, v Africe, v Latinské Americe, v Ázii, a ne Není to situace podobná v zemi ve střední Evropě a to je třeba tedy řešit. Kromě zajímavých statistických údajů o tom, jak Romové žijí, jsme také zjistili, že je to velmi důležitý nástroj pro formování politik, protože vzhledem k romské komunitě Celá řada politik je vedena přesvědčením, předsudky, přesvědčením a ne realitou. A toto je novinka. Máme situaci, kdy to, to záhadné společenství, které nikdo nedokázal uchopit, má určité aspekty, které je možno řešit, ať je to vzdělání zdraví a podobně. A k tomu je také třeba přiřadit určitá politická řešení a to je největší úspěch tohoto postupu. A je skvělé, že komise chce, a to je uvedeno i ve sdělení, chce sledovat a pověřila agenturu pro základní práva sledovat tedy výzvoj, vývoj a rozvojové strategie. Kromě toho si myslíme, že je to oblast, kde Evropský parlament může mít významnou úlohu. Může vyzvat členské státy, aby buď překonali zbytečné představy, že evropská legislativa e, zapovídá, zakazuje statistiky, které by byly rozděleny podle jednotlivých etnik, anebo pokud z nějakého důvodu to možné není, prakticky tuto situaci obcházet. A my bychom chtěli tedy pracovat s takovýmto rozšířeným vzorkem těchto komunit. A členské státy toto shromažďují na každoročně, toto šetření provádí Eurostat a využívá to. Takže tento rozšířený vzorek nejchudších komunit, eh, kde zjišťujeme eh, jejich eh, způsob života a DG Regia, DG pro zaměstnanost připravuje tyto mapy chudoby. A v letošním a příštím roce budeme zpracovávat tyto mapy chudoby a to bude cesta, ke zjištění toho, kde tedy žijí chudí. A má poslední, můj poslední příspěvek. Romové mají historickou přejitost. V dalším programovacím období strukturálních fondů skutečně postoupit v oblasti inkluze Romů. Existuje politické povědomí v této instituce, v evropských institucích o potřebě řešit inkluzi Romů. Máme příslušná data. Země budou mít eh, prostředky a od včerejška je to explicitně řečeno v doporučeních. Tedy země, které mají větší romskou populaci skutečně mají toto řešit v rámci strategie 2020. Takže skutečně je to politická priorita a já skončím výzvou k váženým poslancům a poslankyním. To má poslední věta. Budete projednávat a schvalovat nařízení o strukturálních fondech. Inkluze Romů v radě byla omezena na Evropský sociální fond. A je v rukou parlamentu to rozšířit do návrhu komise jako kondicionalita ex ante v rámci sociální inkluze a chudoby, aby to bylo skutečně ve všech strukturálních fondech, aby to nebylo jenom v Evropském sociálním fondu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní třetí část prezentace tedy pan Dimitra Kopulos eh, z Agentury pro základní práva. Děkuji, budu co možná nejstručnější. Chci vás seznámit eh, s pozadím průzkumu. Eh, pracovní skupina pro Romy vznikla v září 2010 na základě rozhodnutí Evropské komise a zjistila důkazy o tom, že se vyskytují problémy v řadě oblastí, včetně dostupnosti spolehlivých socioekonomických údajů. A výzva, které jsme čelili v oblasti inkluze Romů, je jev, který má mnoho různých eh, úhlů pohledu. A řešili jsme jak otázky chudoby, tak otázky lidských práv. A nesmíme <coughs> zapomínat na to, že diskriminace Romů nedostatek přístupu ke spravedlnosti jde ruku v ruce s extrémní chudobou, sociální exkluzí, marginalizací a tím vzniká současná situace Romů. Agentura pro základní práva jako reakce na sdělení připravila osmiletý, víceletý program, kde budou probíhat jednotlivé vlny průzkumu a tento průzkum proběhne v několika vlnách a nakonec bude vyhodnocen po strategii 2020. A členské státy dostanou podporu a budou mít tedy monitorovací nástroje, které jim přístupní srovnávací data. A zejména tedy tam, kde je třeba situaci nejvíce zlepšit. A zjistíme také, co funguje a co nefunguje tedy od roku 2013 až 2016 budeme provádět kvalitativní výzkum na místní úrovni, co možná nejblíže občanům a místní zprávě, abychom pochopili, co se daří a co je třeba zlepšit. Hovořili jsme o tom, zda je možné sbírat data o Romech, protože je to etnická menšina. Můžeme tedy schromažovat etnická data. Existuje historický odkaz v Evropě od druhé války, a je třeba pochopit, že lidé budou váhat, ale je třeba, abychom měli spolehlivé přesné údaje pro cílenou politiku. Ochrana údajů je základní právo, ale dnes máme ustanovení a struktury, která efektivně chrání toto základní právo. A současně můžeme shromažovat významné důkazy. Máme tedy špičkovou legislativu na úrovni EU a na národní úrovni. Máme příslušnou, příslušný úřad. Tedy zdůrazním, že poprvé pokrývá nejen země střední a východní Evropy, ale také západoevropské země, jako je Itálie, Španělsko, Francie, Portugalsko. Je to jedinečná spolupráce několika agentur, která pokrývá celou řadu tedy Romy i neromy, kteří žijí v blízkosti Romů. A existují významné rozdíly mezi jednotlivými komunitami. Také jsme prováděli pohovory se zástupci místní zprávy, kde průzkum probíhal a výsledky budou zveřejněny v tomto roce. Pokrytí je široké, zahrnuje 11 členských států, ale UNDP také působila v třetích zemích západního Balkánu. Ukážu vám některé příklady toho, jak široce probíhal sampling na národní úrovni. Tedy nedochází pouze k tomu, kde jsou oddělena sídla od eh, majoritní populace. Vidíte tedy ty zelené tečky. Jsou veškerá místa, kde docházelo k eh, průzkumu mezi Romy. Ve Francii byli tedy Romové eh, zkoumáni v té kategorii Jean du Voyage. A pokud jde o věkové rozdělení, zde vidíme, že mezi Romy je vysoká umrtnost, vyšší tedy fertilita a mortalita než u neromů ukážu tři průsvědky týkající se vzdělání. Kolega Jost vás seznámí s podrobnými údaji o předškolní výchově. Zde tedy červeně máme nejnižší procento Romů, kteří se podílí od čtyř let věku do sedmi let v předškolních zařízeních. Rozdíly mezi Romy a neromy jsou patrné ve všech členských státech. Zejména znepokojivý a výmluvný je počet dětí eh, ve věku povinné školní docházky, kteří by měli být ve škole a kteří ve škole nejsou. Toto procento je v některých zemích velmi vysoké a v Řecku 30% tedy romských dětí nedochází do školy. Potom dospělí ve věku 20 a 24, kteří vstupují na trh práce, kteří mají obecné nebo technické učňovské vyšší vzdělání, tedy počet Romů, kteří nemají toto vzdělání, je velmi vysoký. A konečně diskriminace, za, tedy zažitá diskriminace podle průzkumu EU MIDI z roku 2008 vidíme, že situace se příliš nezlepšila. Diskriminace tedy jako eh, zážitek je na vysoké úrovni a řada respondentů neměla povědomí o protidiskriminační legislativě, což tedy je direkt směrnice, která byla transponována do, do vnitrostátního práva. Když se zeptáme zástupců místní zprávy, zda jsou si vědomi legislativy protidiskriminační, která existuje, tak jak vidíte, významný počet ve všech členských státech eh, nevěděl, že taková legislativa existuje. Takže celkem za to máme dostatek důkazů, abychom postupovali energicky pro inkluzi Romů. Děkuji. Děkuji. Druhá část prezentace Světové banky. Hmm, pan Delat nám ukáže prezentaci Světové banky, tak apeluji na vaši stručnost, maximálně pět minut. Thank you. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, eh, že eh, jste mi umožnili i mm, vám předložit určitá politická doporučení vyplývající z průzkumu. Zde máme čtyři klíčová sdělení, která chci odprezentovat. Za prvé, Eh, takže eh, mm, předškolní péče, vzdělání, eh, školní docházka, to je klíčové pro prolomení toho začarovaného kruhu. A já vám za chvíli ukážu, že máme i důkazy vyplývající z analýzy, že tedy to i platí mm, pro Romy. Když se podíváme na průzkum, tak zjistíme, že tam je velká propast pokud jde o eh, tu péči eh, o eh, doma i v předškolních zařízeních. A dále nám analýza poukazuje na praktická politická řešení, která lze zavést, abychom řešili <clears throat> toto. Jednak je to osvěta u rodičů, aby skutečně posílali děti do předškolních zařízení a Eh, potom je třeba i eh, pracovat eh, na těch různých finančních překážkách, třeba i dotovat ta, tu předškolní péči a potom podporovat rodiče i doma a <clears throat> by motivovali své děti. Jenom pár slajdů. To je slide z mezinárodního průzkumu jednoho, kde se píše, že pokud Eh, eh, ne, se ne, zmenší ta propast, eh, pokud se nezruší ty nerovnosti, vlastně i co se týče nedostatečné výživy třeba v prvním životě roku, tak Eh, se mm, nezlepší ty vyhlídky, je třeba investovat eh, tedy záhy v raném věku. Globálně <clears throat> existuje velký rozdíl mezi eh, chudými a bohatými, pokud jde o přístup k před, předškolní péči. Když si porovnáme situaci Romů, pokud jde o předškolní péči a docházku, tak zjistíme tady velké rozdíly mezi chudými a bohatými na světě a což znamená velké rozdíly eh, i pokud jde o eh, potom <clears throat> jejich vyhlídky. Takže investovat v raném věku, hm, protože to je největší, tato investice má největší návratnost. To platí všude pro integraci Romů. Dále, my jsme i schromáždili tedy eh, data, údaje o Eh, péči o dětech. A třeba proč Romové nechtějí vzdělávat, rodiče nechtějí vzdělávat své děti, eh, proč jim nejde o jejich školní docházku. A eh, <clears throat> takže to jsme také studovali a hm, krize. To je také i reflektováno v našem průzkumu. O tom bude hovořit kolega Andrej z UNDP. A tady ještě pár čísel o eh, mm, rodinách, eh, které trpí hladem. 23% eh, až 60%. To má přímý dopad na podvýživu dětí. A 50% mm, <clears throat> v Rumunsku, Bulharsku i na Slovensku nemají ani doma jednu knihu. Když se podíváme na eh, eh, výsledky tedy dětí, které eh, chodí do předškolních zařízení, když si porovníme, porovnáme ty, kteří chodili do předškolních zařízení a ty, které, kteří ne, třeba Česká republika, Slovensko, tam vidíme, že mnoho dětí většinou potom je posíláno do zvláštních škol a, eh, a to, eh, by, kdyby tedy chodili ty děti do předškolních eh, zařízení, do mateřských škol, tak by se ten poměr docházky ve zvláštních školách snížila, dokonce by měli šanci na to dostat se do středních škol a nemuseli by potom být závislí na sociálních dávkách tolik. Takže jsou zde některé špatné zprávy a dobré. Špatná zpráva je, že ten rozpor, ten rozdíl ve většině států je velký, pokud jde o předškolní zařízení. Jsou zde určité pozitivní výjimky, což je Maďarsko a Španělsko. Když se podíváte na ten politiku, kterou mají v Maďarsku, se hodně podporují chudé eh, rodiče, eh, finančně dotují je, aby eh, děti chodili do předškolních zařízení. Pokud jde o e, e, e, důvody, proč je tam rodiče neposílají, tak nejběžnější důvod je, že dítě je příliš malé a že o něj mohou pečovat doma. Hodně zdůrazňují péči doma, v domácím prostředí. To, anebo také někteří argumentují, že to je drahé a není to třeba problémem v Maďarsku. Řada rodičů říká, že by přehodnotili to, kdyby to bylo zadarmo a kdyby tam byli romští asistenti v těch mateřských školách. Jenom závěrem. Rodiče chtějí vzdělávat své děti, chtějí, aby děti měly stejné vyhlídky jako většina populace, ale radši dávají přednost péči doma a eh, Tedy jedno z opatření je poskytovat eh, informace rodičům a i eh, mm, prosazovat inkluzivní předškolní zařízení a máme celou řadu dobrých příkladů. Za třetí je třeba i eh, poskytovat finanční dotace rodičům, které posílají do těchto zařízení své děti a potom je potřeba podporovat i děti, v pé- podporovat rodiče v péči doma. A to je důležité. <clears throat> Já Eh, takže to by se mělo řešit. Děkuji, pane Delat. A nyní druhá část prezentace UNDP, pan Ivanov. Tak prosím, pět minut maximálně. Thank you, Mr. Chairman. I promise... Děkuji, pane předsedo. Já slibuji, ano, pět minut. Let me start while we have this technical moment with uh, one general observation. Takže Uh, Když jsme připravovali výsledky, a, e, takže my jsme o tom jednali s našimi referenty pro komunikaci a kolegy, kolegové se mě zeptali, který je ten e, e, nejvýznamnější výsledek, výstup z této analýzy. Tak takže mm, jsou tam evidentní fakta, jako že Romové jsou chudší než ostatní, že tam je velký problém, velká nezaměstnanost, ale asi co mě nejvíce překvapilo, eh, je fakt, že rozdíl mezi eh, úspěšnými a neúspěšnými zeměmi, tak to není to rozdělení mezi starými novými členskými státy anebo členskými a nečlenskými státy. Tak jsem chtěla začít, protože údaje, které máme a které vyplývají ze zprávy, to je pouze, to je pouze na vrchol ledovce. A <clears throat> já doufám, že e, e, budeme muset jít tedy více do hloubky, e, přejít od těch grafů a přejít k realizaci. Co nám říkají údaje? Že jsou zde problémy, které lze řešit a některé ne. Takže účelem bylo změnit věci a navrhnout změny. Jedno, jeden, jedna věc, která z toho vyplývá, nezaměstnanost. Tento graf nám ukazuje stav v Maďarsku například. Když se podíváte na ty údaje blíže, tak zjistíte, že více než 41% eh, Romů je nezaměstnáno déle než pět let. Dovedete si představit, jaké dovednosti mají po pěti letech bez práce a 25% eh, nikdy nepracovalo, to ani není třeba detailně komentovat. A eh, Romové tedy se dostali do pasti nezaměstnanosti. To platí všude, ve všech státech. Eh, když se mm, členských i nečlenských, když se podíváte, ty, kteří nikdy nepracovali v produktivním věku, tak pouze v Maďarsku je to méně než 60%. Všude jinde tento velký segment populace je bez práce. Není třeba to komentovat, jaká je zaměstnatelnost těchto lidí potom do budoucna. Jenom taková ukázka, jak to vypadá. <clears throat> Takže to je takový graf, který nám ukazuje toto. To jsou údaje za Chorvatsko. Když se podíváte na levou část, podíl Romů, kteří pracují. A napravo vidíte, že tam je velký rozdíl. A, mm, a zde, jak vidíte, i e, nezaměstnanost žen tedy je daleko větší než mužů. To platí pro generace. Zaměstnanost to znamená příjem. Jak to vypadá všude, ve všech zemích. E, e, tam vidíte, že jak je to tedy s těmi příjmy. A samozřejmě my eh, zde tedy eh, pracujeme tedy se eh, údaji v těch zemích, tedy třeba jak to vypadá u tedy neromské populace, jejich sousedů, a, mm, což znamená, že jejich materiální situace je špatná a to se samozřejmě vypočítává pro Romy i neromy. A potom <clears throat> Takže co to je tedy, na, to jsou národní průměry v jednotlivých státech a když se podíváme na stav Romu, tak ve většině případech eh, vidíme, že eh, dvakrát či třikrát více eh, jsou chudší. Hlad, to je téma velké, velký problém i v členských státech EU, například v Rumunsku ale i všude to platí jinde. 61% Romů eh, nahlásilo, že si nemohou, že trpí hladem, nemohou si dovolit jídlo. A <clears throat> potom tedy eh, míra eh, chudoby, jak zde vidíte, jak je to u Romů a neromů, nejenom, že jsou chudší, ale skutečně jejich chudoba se prohlubuje a prohlubuje. Poslední obrázek to je příklad <clears throat> migračních strategií. <clears throat> to je podíl Romů, kteří mají za to, že nemají jinou alternativu, než emigrovat. Zde vidíte, eh, eh, tedy, eh, tedy kam emigrují Romové. Já si nemyslím, že mm, je třeba dále analyzovat tyto slajdy, či nějak interpretovat. Co je třeba, je asi Eh, dostat se pod úroveň grafů a údajů a něco s tím udělat. Víme, jaký je stav, víme, jaké jsou příčiny, ale teď musíme jenom s tím něco udělat. Děkuji. A nyní komise má prostor. Generální ředitel DG Justice, pan Giovanni Dodia Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážné poslankyně, vážení poslanci z výboru Libe, milí hosté. Jsem tu dnes proto, abych zde stručně řekl, že jsme velmi, zaprvé velmi vděční agentuře pro základní práva UNDP a Světové bance za vynaloženou snahu o naplnění tohoto průzkumu, který nám poskytuje zásadní data pro vytváření efektivních politik. Jsme také vděční Evropskému parlamentu za podporu původního pilotního projektu, ze kterého vychází průzkum. A i když hovoříme jménem komise, jsme vděční kolegům z DG Regi Evropské komise, protože řídili pilotní projekt v úzké kontaktu s třemi institucemi, které jsem zmínil dříve. Tento průzkum je velmi užitečný pro Evropskou komisi pro sledování efektivity integrace Romů a příslušných politik a protidiskriminačních politik v členských státech. Jsme velmi rádi, že vidíme, že tento průzkum byl zpracován jeden rok po výzvě Evropské komise, která byla směřována agentuře pro základní práva, aby byl zpracován a bude využíván v následujících letech. Využijeme výsledky průzkumu, až budeme organizovat bilaterální dialog s členskými státy a budeme kolektivně hovořit s členskými státy, ale také na úrovni rady a také se sítí národních kontaktních míst, které chceme vytvořit. Jak už jsme naznačili ve sdělení, které bylo schváleno minulý týden, kde jsme vyhodnotili politiky romské integrace, které nám byly předány členskými státy. Chceme se podrobněji zabývat politickými oblastmi a také oblastí protidiskriminační. A to také budeme činit na základě výsledků průzkumu. My jsme šokováni samozřejmě realitou. Je to znepokojivý obrázek, který vychází z tohoto průzkumu trendů, které se zhoršují. A potřebujeme naléhavé a konkrétní kroky. A to bude jádrem úsilí komise v následujícím období spolu s členskými státy. Bude klíčové, aby efektivní kroky vedly k efektivním výsledkům v následujícím období. Děkuji tedy ještě jednou třem institucím a těšíme se na případnou diskusi o sdělení komise o národních strategiích členských států, kde budeme moci podrobněji rozebrat některé skutečnosti. Diskuse, která bude samozřejmě na půdě parlamentu. A nyní mají možnost poslanci vystoupit, paní Gonc. Na jedné straně jsem skutečně ráda, že jsme vyslechli tyto prezentace. My jsme očekávali velmi dlouho tyto údaje a naprosto souhlasíme, že bez dat nemůžeme sledovat vývoj v terénu. A je to úžasným výsledkem, že máme strategii, dokonce národní strategie. A od komise jsme slyšeli, že nebylo snadné je získat, ale to je dobré východisko. A moje základní otázka je, co bude následovat. Slyšeli jsme, že proběhnou dva další průzkumy za několik let, ale myslím, že bude velmi důležité realizovat na jedné straně strategii. A náš dojem byl takový, když jsme si četli ty strategie, že Někdy to byl takový seznam přání a nebyly tam dostatečně konkrétní indikátory a cíle. A většina těch strategií neměla příslušné finanční nástroje spojené s cíly. A proto bude klíčovou otázkou, do jaké míry bude komise sledovat situaci v terénu a porovnávat realitu se strategií, do jaké míry dochází k souladu. Protože někdy vidíme obrovský rozpor mezi strategií a realitou, kdy strategie nám ukazuje mnohem růžovější situaci než ta, která existuje v realitě. Takže vítám informaci o plánech komise, pokud je o monitoring. Další věc, která zde zazněla z úst některých eh, řečníků, Strukturální fondy a budoucí operační programy budou finančními nástroji pro pokrytí strategií. A opět to je věc, kde komise bude sehrávat klíčovou úlohu, aby komise sledovala kondicionalitu ex ante u všech fondů, do jaké míry přispívají k desegregaci a Někdy jsme viděli v minulém víceletém finančním rámci, že to přispělo k větší míře segregace, takže úloha komise bude velmi důležitá a nechci to dále rozvádět, máme málo času. Paní Jaroka. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji všem eh, řečníkům za obrovskou práci. Je to počínající fáze realizace a jak jste všichni uvedli, některé důležitá fakta zde zazněla. Já chci říct následující. Je velmi důležité, že jste pokrali šest zemí rozšíření a očekáváme, že země rozšíření budou mít eh, stejně konkrétní plány jako 27 členských států. Tematické zprávy budou velmi důležité. To už uvádíte ve své zprávě. Pokud je o ty čtyři tematické oblasti, které jsme zdůraznili, bude velmi důležité jít hlouběji, aktualizovat ty informace, abychom měli skutečně špičkové projekty. Jedna důležitá oblast, kterou navrhujete a kterou chcete zkoumat ve výzkumu, ty metodické kapitoly hovoří o průzkumu infrastruktury a konkrétních čtvrtí. Tedy tady jsem to nenašla v průzku, ve výsledcích a chtěla bych také vědět, jak je sjednocená metodika u čtvrtého konzorcia a kdo odpovídá za realizaci a kdo je kdo zajišťuje dohled nad projektem. Katrina Maternova zmínila význam mapy chudoby, jak my tomu říkáme, krizové mapy. A máme celoevropskou mapu chudoby, ze které mohou vycházet všechny členské státy. Zatím k tomu nedošlo, ale doufáme, že eh, u dalších 16 členských států k tomu průzkumu dojde také. A vzhledem k omezením, na která narážíme, chci připomenout, že krizová mapa nebo mapa chudoby, tedy ten původní námět, a zpráva parlamentu jasně uvádí, že požadujeme sledovat eh, nejvíce znevýhodněné regiony v celé škále sociálně-ekonomických faktorů. A dostupnost pracovních míst, vzdálenost městských center, kvalita veřejných služeb, podmínky životního prostředí, přítomnost podniků, dopravní infrastruktura. A to jsou data, která zatím schází. Velký výzkum proběhl o Romech v posledních 20 letech. A dnes jsme, jsem poprvé zažila, když hovoříme o protidiskriminaci, vy jste zkoumali tuto věc i ve, sve, ve vaší zprávě. Otázka diskriminace také etnického původu je velmi závažnou otázkou. A toto je věc, která byla také řešena paní Reding na, na žádosti Evropského parlamentu. A bylo pozorovné, že na slajdu Světové banky jsme viděli, diskriminace nebyla uvedena jako faktor u deseti hlavních důvodů, proč eh, romské děti nenavštěvují předškolní zařízení. A přitom víme, že k tomu dochází. A Diskriminace je významným faktorem, ale když vidíte data, tak eh, je zajímavé, že předsudky, ze kterých vycházíme po dobu 20 let v členských státech a v Evropské unii, se nyní rozpadají a proto očekáváme úplnější obrázek také u těch dalších hlavních politických oblastí. To se týká i sociálně-ekonomických faktorů, o kterých jsme jednali. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci a těšíme se na další budoucí spolupráci. Děkuji, paní Jaroka. Mám tři další řečníky na seznamu. Připomínám, jak důležitý je náš časový rozvrh. Máme společnou rozpravu a hlasování ve 12 hodin. Máme před sebou ještě jednání o ochraně osobních údajů. Takže uzavírám seznam řečníků a prosím, buďte nám nápomocně pokud je o čas. Paní Danoka. Děkuji, pane předsedo. Beru v úvahu čas a budu velmi stručná. Známe usnesení o Romech a já jsem byla spravodajkou pro strategii Evropské unie pro nediskriminaci a my jsme tam zahrnuli i pozitivní akce. To, čemu se říká ve Spojených státech pozitivní diskriminace, my to nepoužíváme, tento termín. Tedy tato strategie pro řešení problému nezaměstnanosti Romů a já skutečně věřím, že bude provedeno šetření a mělo by být zahrnuto do doporučení. A je třeba zkoumat, jak členské státy a jejich úřady využívají tyto přístupy, aby zlepšili situaci. Jako další otázku Chtěl bych se zeptat, zda jste zjišťovali, proč tedy děti nechodí do školy, zda jazykové znalosti, jazykové schopnosti také nejsou faktorem. Zda to nemůže být překážkou pro děti, kteří navštěvují školu. A související otázka, bylo by velmi zajímavé mít údaje o tom, kolik jaké jsou migrační toky Romů uvnitř Evropské unie. Kolik z nich žije v jiném státě, než, jejich, než jaké mají občanství. To bylo velmi zajímavé získat i tyto informace. Děkuji. Pan Bronz. Thank you. Uh... Děkuji. Romové, jak to vypadá, že jsou již z módy trochu, již v Evropském parlamentu jsme o nich dlouho neslyšeli. A e, někdy e, je jaksi e, v těch našich projevech zbavujeme jejich personality. A teď <clears throat> hovoříme tedy o chudobě, deprivaci, ale i je třeba zmínit i ty, kteří něco pro ně dělají, tedy evropské peníze třeba. A takže jde o to, tedy k čemu ty peníze jsou. Zdali eh, to, eh, eh, ty peníze použít k tomu, aby dělali něco pro ně nebo pro sebe. A možná, že mm, někteří, kteří o nich hovoří, se s nimi nikdy nesetkali in persona. A já ano, já <clears throat> znám dva velice dobře a dobře si vedou. Takže e, skutečně někdy e, ti Romové jsou schopni e, jednat sami za sebe efektivně a někdy dělají ale věci, které nejsou tak prospěšné. Třeba před dvěma lety jsme zde hovořili o obchodování se ženami a dívkami a měli jsme zde zástupce Europolu a já jsem již hm, hm, dlouho hm, Eh, poslancem a eh, já tedy jsem velice opatrný, pokud jde o to, která ta eh, populace je více zastoupena v tom obchodování s lidmi, ale to, co řekl Europol, bylo jasné. On řekl, nejvíce zastoupená je skupina Romů v tom, ano, Rom, Romové, tedy muži, obchodují se ženami a dívkami z proučely prostituce. A takže když máte pochybnosti, tak <laughs> jděte ve Štrasburku, podívejte se tam na východě města, kde, ta, kde tedy eh, jsou ty jejich eh, eh, <clears throat> tábory a Uvidíte, jak tam tedy i ty dívky tedy postávají a nabízejí se, až strasburské orgány s tím nic nedělají. Již bylo řečeno, že jejich eh, životy se podobají životu eh, lidí ve eh, třetím světě, než lidi, ale oni vlastně původem jsou ze třetího světa a teď je to obecná otázka. Když když přivedete sem lidi ze třetího světa, změníte je anebo změníte Evropu. Děkuji, paní Verža. Já tady neznám tady ty bomboniery, já znám jenom dvě a dva z nich, ale vím, že Romové nežijí ve třetím světě. Já bych chtěla poblahopřát a poděkovat všem řečníkům za kvalitu práce, kterou vykonali. Je to poprvé, co tady skutečně došlo k takovému to řádnému šetření a průzkumu týkající se situace Romů v Evropě v určitém počtu zemí, které mají rozličné eh, rozdíly a já to považuji za vynikající. Eh, zaznělo tady zde vlastně, zazněly tady všechny prvky, které my známe neobyčejně dobře a zejména my tady v našem výboru. Řekla bych dokonce, že naše nejhorší eh, obavy se potvrdily. A to samozřejmě představuje tato studie určitý nástroj, který bude nesmírně důležitý zejména pro naši práci týkající se uskutečňování jednotlivých vnitrostátních strategií. Budu hovořit o tom, co znám nejlíp, a sice vnitrostátní strategie Francie. To je tedy strategie, kterou předložila Francie a ta je skutečně pod veškerou úroveň. A to je prostě um, strašlivý dokument, který vůbec neodpovídá realitě. Tady se rozlišuje mezi těmi kočujícími a mezi Romy. E, kočující je francouz a Romy, Romové jsou ti, kteří přicházejí eh, z východních států. E, Eh, já, mm, pakliže dobře jsem pochopila ten dokument, tak eh, když se podívám také na šetření, které bylo uskutečněno ve Francii, ukazuje, eh, že ti, kteří my nazýváme Romy, se nacházejí ještě v dramatičtější situaci, než tak, jak jste to tady popsali vy, co se týče těch, kteří my nazýváme ve Francii kočujícími. Domnívám se tedy, že nejdůležitější je, jak budeme moci všichni spolupracovat do budoucna, aby skutečně tyto politiky mohly být uváděny v život, abychom nezůstali jenom o diskuzi, ale aby se skutečně z rozpravy z toho stala nějaká realita. A poslední věc, kterou chci zmínit, na základě toho, co zde zaznělo, mě nesmírně překvapilo a mm, ráda bych o tom věděla něco více. A sice o skutečnosti, že ty rozdíly, které vy konstatujete, nejsou rozdíly mezi novými členskými státy a bývalými členskými státy, bych tak řekla, či starými členskými státy anebo mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU a bylo by nesmírně zajímavé se o tom dovědět více. Madam Head, Mrs. Head, please make a... Head, prosím krátce, protože skutečně máme málo času. Já jsem vlastně nechtěla říkat vůbec nic, ale pak jsem slyšela pana Bronxe a na to prostě musím zareagovat. A jsem tedy, eh, cítím eh, se ne zrovna dobře, když se tady hovoří o Romech a hovoří se prostě o obchodnících s lidmi, jako by to byly pouze Romové a že to jsou Romové, kteří jsou oběti. No, je to pravda, ale není možné je zvlášť prostě vyzdvihnout jako jednu skupinu eh, v této skupiny. Nejde je prostě hodit do jednoho pytle, protože sem patří i jiné skupiny. Je neuvěřitelné je nesmírně důležité, abychom zapojili Romy do diskuse, když o nich hovoříme. Vždyť Romové chtějí sami vyřešit svou situaci, ale my na to velice často zapomínáme. Já vidím tento příklad i v mé vlastní zemi, ve Švédsku. Musíme skutečně začlenit Romy, pakliže se zabýváme těmito strategiemi. Eh, řeknu vám toto. Zde jsme slyšeli hodně otázek a já navrhuji, aby všechny ty instituce, které eh, se zúčastnily diskuze, a to především UNDP, Světová banka a Agentura pro základní práva FRA, aby eh, poskytly eh, písemné odpovědi těm, těm členům, kteří jim položili přímou otázku a chtějí odpověď, protože bohužel již nemáme více času na tuto diskuzi, eh, poněvadž eh, musíme rychle přejít k dalšímu bodu programu, pokud chceme eh, hlasovat podle plánu ve 12 hodin. Máme tady již paní Lebail, generální ředitelkou pro spravedlnost a čeká nás společná rozprava o agendě ochrany eh, osobních údajů. O, eh, určitě. Ale ještě budou další příležitosti, abychom mohli eh, se zabývat předchozím tématem. A my zde máme, pardon, tímto tématem, my zde máme tedy i Ehm, tu, eh, ten dokument komise, eh, strategii pro Romy, mm, komise ehm, do roku 2020 a mm, to, eh, tím se budeme zabývat na příští schůzi výboru LIBE, takže ještě bude další příležitost diskutovat o mm, citlivé tematice Romů. v 11 Eh, členských eh, státech, které byly předmětem šetření a analýzy. Jejich výsledky jsme si vyslechli ráno, takže přejdeme k dalšímu bodu programu, což je společná rozprava o ochraně osobních údajů, to je bod 11, eh, to je ochrana osob, pokud je o zpracování osobních údajů a volný pohyb údajů. Zpravodajem je kolega Jan Albrecht. A potom máme zde bod 12, což je ochrana osob, pokud jde o zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro účely prevence, vyšetřování, odhalování či trestního stíhání trestných činů, nebo mm, pokud se týče výkonu trestně právních sankcí a volný pohyb těchto údajů. Takže zpravodajem je zde kolega Dimitrios Drucas. Čeká nás společná rozprava, dalších eh, tedy 35 minut asi, to je maximum. Takže prosím, stručně všichni a e, <clears throat> také i eh, víme, že mm, delegace Libe ve Spojených státech, bylo to v březnu, mm, <clears throat> a tedy seminář o ochraně osobních údajů před dvěma dny, to byly další aktivity, které proběhly na toto téma a <clears throat> že máme dobrý základ eh, pro to, abychom mohli vést o eh, společnou rozpravu o celém balíčku ochrany osobních údajů. Nejprve si vyslechneme pana Albrechta, potom pana Drucase a potom možná komise či rada také by stručně se vyjádřili a eh, i potom určitý čas bude snad na diskuzi. Pan Albrecht. Ja, und... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám také za možnost, že tady ještě můžeme podrobně ve výboru diskutovat o tomto balíčku reformním. Máme na stole dva návrhy, o kterých jste se zmínil, a sice e, balíček, který byl představen koncem února komisí a několik měsíců pracujeme velice intenzivně se spravodajem a stínovými zpravodaji na těchto návrzích, zejména na základním obecném nařízení o ochraně údajů a sice spolupracujeme nejenom se stínovými zpravodaji, ale také se zpravodaji příslušných stanovisek v jednotlivých výrobc, výborech, mimo jiné také s panem Kelim, který je zde přítomen. A podle mého názoru jsme se dostali poměrně dobře kupředu v technických jednáních s komisí už, již jsme prošli všechny základní principy ehm, působnost a práva jednotlivců a tady vězí také jádro celé úpravy. A tady otázka, co je vlastně zásadním konstruktem ochrany údajů, který chceme upravit v Evropské unii. Zakládá se v široké míře na rámci, který předepisuje směrnice z roku 1995, čili sledujeme i nadále zásady které byly zapsány do této směrnice, které působí na to, aby byl vytvořen vysoký standard osobních, ne tedy ochrany osobních údajů a na druhou stranu, aby byl zajištěn a podporován volný pohyb těchto údajů. Myslím, že jsme se dostali o mm, skutečně dobrý krok dopředu, ale vyskytla se taky celá řada otázek, záležitosti, které v pracovní skupině, v níž se spravodajem a stínovými spravodajmi spra, spravodaji spolupracujeme, eh, je třeba nalézt a je specifická řešení, protože se jedná o to, že tady nemáme jenom směrnici, ale nařízení, které platí potom bezprostředně pro všechny spotřebitele, veřejné orgány i jednotlivce a proto je nesmírně důležité nalézt opravdu velice přesné formulace. A tady tedy budeme hledat společné návrhy, tak abychom do letních prázdnin to by stihli ještě všechno zpracovat a po letních prázdninách, to znamená od září, abychom mohli ještě dále pracovat na otevřených otázkách, které možná bude třeba hlouběji prodiskutovat takové zásadní otázky, kde možná ještě panují názory, rozdíly v jednotlivých názorech ale domnívám se, že máme dobrou šanci, budou-li naše práce pokračovat tímto způsobem, jak probíhaly doposud, abychom do konce tohoto roku eh, měli jaksi obecný směr zde v Evropském parlamentu i v našem výboru společně s dalšími výbory, s výborem ITRE, IMCO a také s výborem pro zaměstnanost a s Evropským hospodářský, s hospodářským a měnovým výborem, který, které se přihlásili k vypracování stanoviska. Doufám tedy, eh, že budeme schopni dodržet harmonogram. Máme celou řadu schůzek, máme opravdu nabitý program s našimi stínovými zpravodaji. Předevčírem jsme měli velice podrobný workshop, který jsme uspořádali z výboru Libe laskavě nám bylo umožněno účastnit se, eh, tedy uspořádat to v plénu s, tří, s třemi z ty účastníky, zájem byl tedy veliký. Byli tady zástupci z zájmových skupin, z ekonomiky, z průmyslu, ale také z různých asociací, svazů, občanských společností. Prostě všichni ti, kteří mají zájem, aby se nalezla taková úprava, která by vyšla mm, stříc veškerým perspektivám a myslím si, že tento workshop byl velikým úspěchem. Byli jsme schopni nazvírat celou řadu podnětů, které zapracujeme a za dnešní rozpravu Eh, tady se tady domnívám eh, i s kolegou eh, Drucasem, že bychom se měli podívat na celý balíček jako takový a zkoumat souvislosti mezi vlastně tímto předloženým balíčkem a směrnicí. To se totiž doposud ještě nepodařilo a samozřejmě by mě velice těšilo, kdybychom mohli také reagovat na tyto aspekty, jak tedy naložit s celým tím balíčkem. My jsme si alespoň zajedno ze strany zpravodajů i stínových našich zpravodajů v tom, že tento celkový balíček bychom chtěli, bude-li to možno, završit ještě v tomto legislativním období. Víme, že u toho obecného nařízení ochraně údajů tady máme celou řadu těch, kteří hovoří pro, ale také vidíme, že s ohledem na určité části Tady ještě existuje řada pochybností a proto se domníváme, že v posílené rozpravě bychom mohli přispět k tomu, abychom se dostali rychleji předu i v souhře s radou, s níž budeme vstupovat v jednání příští rok a proto se velice těším na naši diskuzi. Děkuji vám. Okay, thank you. Now let's hear from... Děkuji, není pan Tucas, kdo má na starosti tu druhou zprávu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu skutečně stručný protože jsme chtěli řešit celý balíček jako takový a jak už jsem řekl, většina z toho pat, patří také do směrnice, jak s tím naložíme. Chci říct si, že se projevilo určité zklamání nad rozhodnutím oddělit tu část týkající se výkonu práva od směrnice a je tu tedy odlišná míra ochrany, liší se u nařízení a směrnice, ale pokud je o procesní pravidla, tak to chceme skutečně posuzovat společně jako balíček a s Janem Albrechtem chceme také mít podobný časový rámec pro jednání o nařízení a pro směrnici, což znamená, že i technické jednání s komisí začnou u směrnice a také s předsednictvím rady proběhnou i slyšení, workshopy, setkání s akademickým prostředím, občanskou společností a se stínovými zprávami se pokusíme o koordinaci těchto termínů. Nyní pokud jde o směrnici, dovolte mi říci, že máme naději, že její implementace povede k posílení ochrany osobních údajů v oblasti justiční spolupráce, v trestně právních věcech, v policejní spolupráci, zejména zahrnutím eh, tedy domácí zpracování dat, což je pozitivní aspekt, a také posílením právní jistoty u příslušných orgánů v oblastech justiční spolupráce v trestně právní oblasti a v policejní oblasti. Velmi stručně k obsahu směrnice, aniž bych zabíhal do podrobností, definujeme pravidla týkající se zpracování osobních údajů v oblasti prevence při stíhání, vyšetřování, odhalování trestních činů nebo výkonu trestu a volný pohyb těchto údajů. A vlastně ten cíl je u směrnice dvojí. Chránit základní práva a svobody eh, fyzických osob a chránit osobní údaje a současně zaručit eh, vysokou míru bezpečnosti při výměně dat mezi příslušnými orgány v rámci Unie. Chtěl bych jenom zdůraznit dva body, které pro mě osobně jsou nejdůležitější. Za prvé, ustanovení o případnému přenosu dat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Myslím, že zde potřebujeme věnovat konkrétní pozornost podmínkám přenosu dat, aby ty podmínky nebyly příliš slabé. A za druhé, pravomoci orgánu ochrany osobních údajů na národní úrovni. I zde potřebujeme konkrétní pravomoci, aby nebyly omezené a abychom zajistili přiměřené financování. A chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je zajistit vysoce kvalitní legislativu, která také obstojí v čase a to je jeden z důležitých aspektů, který musíme mít na paměti. Technický vývoj je velmi rychlý a musíme brát v úvahu to, že balíček, by, který schválíme, by měl obstát v čase. A také je velmi důležité, abychom zajistili plnou ochranu základních práv našich občanů a dovolte mi to říci, já už jsem to tvrdil v minulosti, ale jsem skutečně o tom přesvědčen. Evropská unie má vysokou úroveň ochrany osobních údajů a my tuto úroveň musíme zachovat, zejména v době, kdy Evropská unie je od, v období, kdy hovoříme otevřeně, kdy v řadě dalších oblastí Evropská unie ztratila svůj vliv a význam. Konečně osobně považuji návrh komise za dobrý základ a opět chci využít příležitosti k poděkování za práci komise a ale chci zmínit jednu věc. Neměli bychom umožnit, aby ta navrhovaná ustanovení byla rozdělněna při jednání s českými státy. Na to je třeba dát pozor. Takže těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a s dalšími kolegy. A samozřejmě máme na paměti spolupráci s dalšími institucemi, s národními parlamenty, s občanskou společností a samozřejmě také s průmyslem, abychom dospěli k co nejlepší legislativě. Děkuji. Pan Drucas a pan Albrecht. A nyní navrhuji, abychom zahájili rozpravu zejména pro stínové zpravodaje a také vyslechneme prohlášení komise a rady po vyjádření poslanců a poslankyň a stručný závěr z zpravodajů nakonec. A ve 12 budeme hlasovat. Takže nejdříve pan Alvaro. Děkuji vám mnohokrát za tu dobrou zprávu. Myslím si, na co se zapomnělo v tomto rámci, bylo také skutečně poděkovat komisi, eh, protože eh, občas tedy máme kritiku na práci komise, ale v tomto legislativním návrhu také samozřejmě vneseme ještě naše návrhy protože tady jsou věci, které bychom chtěli ještě eventuálně přizpůsobit, ale je třeba opravdu upřímně říci, že není vůbec jednoduché vyřešit takový balíček ke spokojenosti všech a proto platí komisi srdečný dík za to, že předložila tak intenzivní práci začátkem tohoto roku. Myslím si, jako brilantní šachový tah lze označit, že to obecné nařízení sebou nese jednu podstatnou změnu, která chování eh, a nakládání eh, s osobními údaji ovlivní nejenom v Evropě, ale na celém světě. Už to nemusí být tak, že nějaký podnik bude muset být usídlen v Evropě, aby se dostal k těmto údajům. Bude naprosto možné, aby se obrátil na evropského zákazníka, který pro něj data zpracuje. Tím se nám tedy podařilo dosáhnout něčeho a doufám, že se nám to podaří také protáhnout celým jednáním, o čem se v minulosti neustále znovu diskutováno a byl by to také první krok skutečně k na místě nezávislé ochraně osobních údajů. Další zajímavé údaje jsou zásady privacy by default a eh, privacy by design, a my ještě se budeme o tom podrobněji eh, domlouvat, jak to bude vypadat, ale já si dokážu představit, u eh, toho designu by třeba bylo zohlednit také, nutno zohlednit třeba veřejné předpisy, jako kdo by tady měl jít jako příklad první. Eh, a například Mám tu ještě několik kryt kritických bodů, co se týče výmazu dat, tam eh, to, co se, je to vlastně efekt 2.0 takzvaně, a nevím, zda je to reálné. Osobně musím tedy říci na základě právního aspektu, eh, že se musíme položit sociálně filozofickou otázku, zda je třeba, aby existovalo takovéto právo na absolutní zapomnění. A komise argumentuje s tím, že zejména pro malé a středně velké podniky eh, se sníží byrokracie a to bude jistě rozpoznatelné i ve směrnici, eh, když už pomyslíme na zřízení institutu ombudsmana, co bude důležité, Eh, také přizpůsobit požadavky na ombudsmana pro ochranu osobních údajů na to, jak zpracovávat údaje, jak je uchovávat, k tomu přistupuje řada nových skutečností musíme dávat pozor na to, aby prostě tady potom jsme nesmíchali hrušky a jabka. Eh, považuji za vynikající, eh, že se tady bude postupovat principem one stop shops, čili jednoho správního střediska. A co se týče shoppingu, ochraně osobních údajů, eh, docházelo k porušování ale tady přistupují také nové úkoly pro instituce sloužící k ochraně osobních údajů a ty to bude třeba zohlednit. A tady se musíme skutečně vážně zamyslet na tom, zda to můžeme opravdu takto uskutečňovat v praxi, anebo zda tím příliš nezatížíme vnitrostátní ombudsmany eh, protože by to mohlo ovlivnit také jejich rozpočty v rámci stínových zpravodajů budeme muset ještě diskutovat o tom, zda výjimky, tak jak se s nimi počítá ve směrnici, zejména pro úřady trestního stíhání, zda tedy ten článek 20 v nařízení by neměl být více vymezen. Vím, že čas nám běží, ale pojednat 100 článku za dvě minuty není zas tak jednoduché. No dobře, zkusím se přiblížit k závěru. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby se nám podařilo vytvořit určitý odkaz kontextový a sice, jakým způsobem užívané údaje budou stát v jakém poměru nebo v jakém prostředí mohou být využívány, jakou ochranu údajů budou potřebovat a na závěr, protože vidím, že pan předseda nám eh, znervózňuje, je třeba položit si samozřejmě otázku, eh, proč jsou určité instituce vyňaty a proč by EU úřady a instituce neměly odpovídajícím způsobem také přizpůsobit eh, svou práci? Děkuji vám za vaše trpělivost. A nyní má slovo pan Fos na tři minuty. Děkuji vám mnohokrát. Já bych nechtěl opakovat všechno, co tady řekli již předřečníci ale myslím si, že je chválihodné, že máme skutečně dobrý vztah mezi zpravodaji, zejména s panem Albrechtem i s panem Cucas... Drucasem. Datenschutzpaketes skutečně je výborné, že spolu můžeme takto reflektovat o obecné struktuře takového toho, takového toho právního aktu, zejména z aspektu veřejného sektoru. A také se ptát e, potom, zda výjimky a skutkové podstaty jsou dostačující, tak jak dosud existují musíme vsadit skutečně vše na to, aby toto nařízení bylo natolik pragmatické a, a snadno proveditelné v praxi. A, um, děláme to i na základě toho harmonogramu, který jsme si stanovili, ale je třeba upozornit na to, že v dialogu tady je celá řada nedorozumění mezi záměry komise a mezi lidmi z praxe a e, tyto záležitosti můžeme skutečně e, osvětlovat jenom krok po kroku. U přímého e, prodeje. Tady ještě máme nějaké nejasnosti a budeme potřebovat také určité vyjasnění právní s ohledem na celou řadu bodů, kde já mám pocit, že velice často to není dostatečně jasné a platí to i pro takové body týkající se online světa, offline světa, co pro online svět platí jako logické logická implementace, jako logické vyústění, tak jak na to kolega již také upozorňuje, například přenositelnost dat to nebude možná zcela smysluplné například pro pojišťovny, nemocnice či zásilkovou službu. Existují tady tedy určité oblasti, kde bude třeba to ještě zvážit z hlediska jednotlivých eh, praktických záležitostí a příslušných odvětví. Dobře, tak eh, možná, že bych teď měl skončit, protože veškeré důležité aspekty Alexander Alvaro už zmínil a mý zpravodajové rovněž. A protože tu máme určitá rozdíl na eh, stanoviska, to se na místě podaří vyjasnit, taky jsme to tak eh, projednávali na tom workshopu a, a proto se domnívám, jak tady již zaznělo, že jsme opravdu na dobré cestě a doufám, že budeme moci dodržet harmonogramu pro, harmonogram, protože komplexnost je natolik veliká, že potřebujeme mít dostatek času pro to, abychom mohli prodiskutovat veškeré jednotlivé problémy. Děkuji vám. Dank. Mr. Kelly. Děkuji. Pan Kelly, zpravodaj ve výboru ITRE, tak prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji, já budu velice stručný já děkuji za tuto příležitost. Samozřejmě toto je velice důležité téma pro Evropský parlament a obecně řečeno také, protože vlastně již máme e, tedy e, ten předpis roku 95, teď dochází k revolučním změnám v celé oblasti e, ochrany údaje, údajů, poněvadž došlo k velkému revolučnímu vývoji technologií také. A takže směrnice by nestačila, je třeba tedy nařízení, dobré nařízení. A mm, zde zdali e, pravidlo 50 nebo 49, to je něco, o čem se rozhodne. Ještě já se těším, že budu spolupracovat s Janem Albrechtem, se spravodajem, již jsme se hodněkrát sešli a také mi to připomíná e, to, co se říká u nás. Which means that there is no... Mm, že eh, eh, můžete eh, mít tedy jakékoliv dovednosti, schopnosti a talent, ale pokud není vůle ke spolupráci, k jednání, tak se nic nepodaří, takže to o to jde abychom spolupracovali na lepší ochraně jednotlivců, ale a zároveň, aby e, podniky mohly a operátoři mohli rozvíjet e, e, celé ty aktivity online, o to přece jde. Potom i podporují všechny ty věci jako jedno správní místo, centrum jedno a dále ještě hodnocení dopadu komise. To byl komplexní materiál, podle mého soudu, ale nedostatečně adekvátní a je třeba, abychom zapojili do toho i e, naše mm, příslušné oddělení, abychom i my měli zde v parlamentu vlastní hodnocení dopadu. To by byl můj návrh. Děkuji a to je vše pro dnešek. Děkuji. Děkuji za stručnost. A tři minuty, paní Ernst. Děkuji mnohokrát. Pokusím se být stručná. Eh, nejprve patří skutečně veliký dík zpravodajům, protože je to takřka senzační, eh, když se podívám na celý ten balíček všech možných akcí, workshopů, seminářů. Myslím si, že všechno to je nesmírně důležité. Je důležité vést tuto výměnu zkušeností a prostě informovat se, jak komise došla k určitým záležitostím. A proto chci také eh, poděkovat komisi, protože i jí dík patří. Oč nám jde? Jde nám o to, abychom skutečně měli celkovou koncepci, kterou budeme moci realizovat s vysokou závazností pro všechna dotčená odvětví, transparentní, v první řadě transparentní pro dotyčné občany dotčené občany. Eh, a také zásadu neutrality. Potřebujeme dobrou úroveň ochrany ve všech členských státech a nesmí docházet k poklesu úrovně ochrany eh, osobních údajů v určitých státech samozřejmě. Eh, celá řada argumentů už tady zazněla posílení role ombudsmana pro ochranu osobních údajů. To považuji za nesmírně důležité. Také zohlednění dětí, speciální zohlednění tedy dětí jako osob dotčených. Rovněž nesmírně důležitá záležitost, ale jsou tady ještě tři věci, které třeba prodiskutovat. Už tady leco zaznělo k působnosti, ale možná alespoň nám se jeví, že určité oblasti zůstaly jaksi vynechány, jako například evropské instituce. Prostě není světla bez stínu, že potřebujeme také jasně nakládat s pojmy. Já sama konstatuji, že to, co se mi jevilo na první pohled jako jasné, už tak úplně jasné není. Například to svol, svolení či udělování svolení Eh, včera jsme například také hovořili o tom pojmu profiling. Na to tedy pohlížím jako na záležitost, tak jak je to tady prostě zakotveno, by to nemělo tímto způsobem zůstat. A mám ještě velký problém eh, s, celým, s celou tou oblastí aktu přenesené pravomoci. Třeba, abychom to ehm, opravdu prodiskutovali a můžeme to diskutovat konkrétně krok po kroku. A ještě jedna záležitost ke směrnici k ochráně osobních údajů v oblasti policie a spravedlnosti. Ta stála tak trochu ve stínu, domnívám se, a sice neprávem, protože i, i když se to projednává jako balíček samozřejmě a logicky v této směrnici je celá řada problémů, které budeme muset ještě prodiskutovat. A domnívám se, že pakliže směrnice formuluje určité záležitosti, tak je musí eh, popisovat velice jasně. Já jsem velice skeptická, co se týče implementace vnitrostátní. Tady je třeba vytvořit naprosto jasné porozumění, například článek 14, článek 10, článek 11. Tady jsou takové nedbalé formulace, co se týče dotčených osob, ale také jiné oblasti. Prostě je tady ještě velká potřeba diskuse, ale zcela jistě eh, budeme mít příležitost na schůzkách se zpravodaji o tom diskutovat a doufáme, že se nám to podaří prosadit v tom balíčku s nařízením. Toliko tedy velmi stručně děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Head. Please. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Chtěla jsem říct si něco ke zprávě pana Albrechta to je jedna z nejrozsáhlejších legislativ, kterou provádíme v tomto legislativním období a musíme i my přispět k tomu svou troškou do mlína a vítám tedy návrh komise protože jak si se nám vytratila ta směrnice z roku 1995. Máme tady poměrně velké problémy. Samozřejmě chápu, že komise raději zvolila nařízení a nikoli v směrnici, aby úroveň ochrany byla ve všech členských státech stejná, ale přesto to není tak úplně dobrá volba eh, přenechat určitá ustanovení eh, jednotlivým státům, protože některé země mají třeba velkou ochranu než nařízení může kdykoliv dát. Místo toho by v určitých státech mohlo dojít k poklesu úrovně ochrany. Co se týče možného dopadu na další základní práva, například svoboda tisku, svoboda názoru, svoboda vyjadření, je třeba, abychom velice bedlivě proskoumávali veškeré tyto záležitosti i z hlediska toho, co to bude znamenat pro novináře a pro volný pohyb těchto údajů. Máme tady například platnou legislativu k ochraně údajů, ale nedává se žádná informace o subvencích jdoucích do zemědělství a je nutno zabezpečit přístupnost těchto dokumentů. Rada a komise chtějí tuto, tento přístup snížit, ale i některé členské státy. Tady prostě existují ještě určitá ustanovení týkající se transparentnosti a povinnosti zveřejňování určitých dokumentů. Musíme být velice bedliví při naší diskusi. Děkuji, paní Inveld. Inveld? Not here? den. Dobře. Tak, to lituji, protože požádala o slovo, již tu ale není v sále, takže nyní si vyslechneme komisi a radu a potom zpravodaj uzavře paní Lebajl. Děkuji. Pane předsedo, první věc, kterou bych řekla, že co jsem právě slyšela dnes, to mě hodně povzbudilo. Je to <clears throat> návrh balíček, kde můžeme říci, že komise i parlament eh, sledují stejný cíl, a to je vysoká úroveň ochrany údajů v Evropě. Návrhy, které jsme předložili, jsou, jak to vypadá, velice ambiciozním balíčkem návrhů a hodně počítáme s podporou Evropského parlamentu tak, aby skutečně to i zůstalo na této úrovni. A určitě vy i my v radě narážíte na celou sérii různých technických bodů, ale jde o to nezapomenout na ten základní cíl. První věc, o kterou jde, je vysoká, vyšší úroveň ochrany zájmu občana. A to je velké téma. Již jsme i viděli, jak řada aspektů eh, našich návrhů, tedy eh, se o to snaží i mm, bez ohledu na ty různé technikály, o kterých se ještě bude diskutovat. Na to nesmíme zapomínat. Eh, druhý prvek tohoto návrhu je zjednodušení. Snaha zjednodušit prostředí pro operátory, pro podnikatele my věříme, že úroveň, vysoká úroveň ochrany může být eh, eh, spojena i s růstem v podnikání a že se tím zjednoduší život eh, podnikatelů a ne zhorší. Předložili jsme celou řadu návrhů, kde jsme třeba vyloučili malé střední podniky z těch různých postupů, jak implementovat toto jsme ochotni ještě zvážit další dobré nápady v této oblasti tak, aby chom snížili administrativní zátěž ještě více. A třetí věc je vynucování práva. Myslíme si, že ano, je třeba eh, spolupracovat úzce s úřady na ochranu Eh, osobních údajů, abychom prověřili eh, dopady na eh, zdroje těchto úřadů. My jsme požádali členské státy, aby zajistili, že úřady na ochranu osobních údajů budou vybaveny řádně, personálně, materiálně, finančně. To bude zásadní. A čtvrtý prvek který potvrzuje i zpravodaj či zpravodajové, je to, že tento balíček musí zůstat tedy soudržným balíčkem jak nařízení, tak směrnice. To je důležité, poněvadž princip ochrany údajů se musí vztahovat na oba sektory. Samozřejmě v oblasti policejní tam jsou výjimky, odchylky, což je normální, Eh, to zohledňujeme, ale ráda slyším, že cíl zpravodajů je, aby balíček zůstal pohromadě. Poslední bod, harmonogram. Eh, my máme velice ambiciozní časový plán v komisi. Slyšela jsem, že i vy, eh, že vy byste chtěli, aby tento balíček byl přijat ještě mm, ve funkčním období komise a parlamentu to je důležité pro eh, občany i pro podniky. <clears throat> Proto se o to budeme snažit. Eh, spolupráce mezi parlamentem a radou také eh, probíhá dobře a určitě mm, chceme pokračovat v této dobré spolupráci i do budoucna a ještě ji vylepšit. Děkuji, děkuji paní Lebail, děkuji za úsilí vaše Eh, eh, děkuji za to, že se snažíte eh, vždycky na místě hned reagovat na ty ožehové otázky bez ohledu na ty technikálie samozřejmě. Mm, já prosím, zůstaňte zde a prosím o ticho. O ticho mm, vím, že mm, když se dostali hlasovací se s námi, tak ještě si ale vyslechneme radu. Rada. Chce se rada k tomu vyjádřit? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Rada se mnohokrát sešla na toto téma, a to především na téma nařízení. Pokud je o směrnici, tak o, o tom se jedná na úrovni pracovní skupiny i na úrovni vysoké pracovní skupiny. A nyní v radě probíhá živá diskuze s celou řadou otazníků a e, i e, v podstatě se diskutuje o problémech, které jsme slyšeli zde i v parlamentu dnes. V radě panuje schoda na tom, že je třeba novelizovat směrnici z roku 95, poněvadž stávající rámec eh, nereflektuje eh, výzvy 21. Eh, století. Musíme mít balíček, který i projde testem doby, testem času a který zachová vysoký standard ochrany. Proběhly diskuze o poli působnosti, o nových zásadách, jak to bude fungovat v praxi, o administrativní zátěži, o struktuře právních aktů, o soukromém veřejném sektoru, jak to bude pro ně fungovat. To jsou témata, jak zde slyším, leží na srdci i vám. A je to tedy významná agenda pro nás. Před námi stojí v radě ještě hodně práce. Děkuji. Děkuji radě za vyjádření a nyní zpravodajové ještě, ale ti, kteří jsou zde v sále. Takže prosím, buď prosím o klid, o ticho, eh, vyhněte se nějakým privátním diskuzím eh, Vím, že hlasovací seznamy již máte, ale prosím, apeluji na to, abyste eh, zachovali klid, abychom si mohli vyslechnout eh, zpravodaje pana Albrechta. Děkuji, děkuji pane předsedo, já děkuji všem za eh, velice zajímavé kolečko výměny názorů o tomto balíčku, jak jsme řekli, je třeba to považovat za jeden soudržný balíček, E, který je třeba projednat e, zároveň, to opakuji, i po té, co jsme si vyslechli radu, tak mohu e, vyjádřit to, že se těším na budoucí vývoj, kdy eh, se předsednictvím spolu se stínovými zpravodaji eh, projednáme tedy s předsednictvím, kde jsou ty hlavní eh, sporné různé body, tak abychom potom do trialogu nešli s odlišnými perspektivami a představami a já myslím, že nám leží na srdci totéž a jde nám o to, jak zlepšit návrhy. A ještě poslední poznámka, která se týká spolupráce zde mezi námi. Jsem rád, že pan Kelly z výboru ITRE také tady s námi byl a i spolupracujeme s výborem IMCO a doufám, že společně se nám podaří nalézt řešení eh, ještě nevyřešených problémů. Jaké pravidlo se má zde aplikovat? Určitě se to vyřeší, ta spolupráce bude dobrá a doufám, že <clears throat> příště na schůzi již přijdeme s představou eh, eh, jaké jsou naše společné, společná přání a jaká jsou ještě nevyřešená, jaké jsou ještě nevyřešené problémy. Pane Albrechte, po, moment, zde, eh, prosím, zde hovoří poslanec, takže se vyva, vyvarujte privátním diskuzím. Děkuji a jenom eh, závěrem bych řekl, že všichni stínoví a já jsme vstřícní eh, k diskuzím <clears throat> pokud budete mít za to, že eh, je třeba něco ještě vzít do úvahy, ještě nás čeká řada setkání a budeme postupovat krok za krokem, tak pokud něco budete chtít, tak nás kontaktujte. Děkuji, pane Lebrechte, nyní pan Drucas, poslední. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já chci poděkovat všem za příspěvky a především za ducha spolupráce. Ano, já jsem přesvědčen, že celý ten balíček je eh, důležitým politickým balíčkem, možná jedna z nejdůležitějších agent pro eh, zbytek funkčního období parlamentu. Chtěl bych tedy ještě jednou apelovat na všechny, aby eh, se vyjadřovali, aby byli v kontaktu se spravodaji i se stínovými a tedy apeluji na všechny kolegy, aby předkládali eh, své návrhy a představy. Zdůrazňuji, že je to důležitá agenda, týká se to práv občanů, které zde zastupujeme a musíme to tedy brát s veškerou vážností. Děkuji. Děkuji tedy toto je závěr rozpravy u těchto velmi relevantních balíčku o ochraně osobní hody. Není zájem hlasování. Připomínal jsem, že máte mít hlasovací karty. Začneme za chvilku. This is my list.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 Milí kolegové, připravte se. Připravte se, připravte si karty a buďte pozorní, protože před hlasováním Dámy a pánové, milí kolegové, zaujměte svá místa a pokuste se soustředit na hlasování, protože to nebude jednoduché, dojde k incidentům při hlasování. A za prvé, včera proběhlo jednání koordinátorů, probírali jsme obvyklý program a také jsme vedli diskusy o předpokládaném harmonogramu delegací Libe, které pojedou do zahraničí. A proběhla diskuse k delegaci, která má jet do Budapešti, do Maďarska se zprávou, kterou dostal výbor Libe na základě usnesení plenárního zasedání v únoru k maďarské situaci výbor Libe měl na starosti tuto zprávu, která bude předána o maďarské situaci. A je tu návrh vyslat delegaci Libe do Maďarska kvůli nedostatku míst na základě již přijatého rozhodnutí o jiných delegacích, jmenovitě na Kypr a do Řecka. Takže padlo rozhodnutí hlasovat o eventualitě vyslat naši vlastní delegaci do Maďarska, ale my jsme pochopili, že příslušný zpravodaj pan Tavareš chce tuto otázku vysvětlit právě zde, právě nyní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé, chci říci, že delegace do Maďarska v rámci zprávy o základních právech v právním státě a pluralismu není nějak spochybněna, pokud je Maďarsko. My jsme byli pozváni maďarským premiérem panem Orbánem. Ve Štrasburku nás pozval do Maďarska a každý řečník z každé politické skupiny se vyjádřil ve prospěch cesty do Maďarska, takže skutečně třeba navštívit institut tuto zemi. Také jsem jednal se zástupci politických skupin. A vedení všech politických skupin je procesu do Maďarska, ale my jsme současně slíbili, že první výměna názorů proběhne v širokém a pluralitním duchu a to možná, a co, co možná nejvíce. A proto je třeba zajistit delegaci ad hoc do Maďarska a zpráva samotná v rámci níž tato delegace pojede. Je rozhodnutí tedy pléna parlamentu. Také jsme se dohodli na tom, v kterém termínu pojedeme. Hovořil jsem se všem, hovořil jsem se stínovými zpravodaji, se zástupci politických skupin a dohodli jsme se, že poslední týden v září bude vhodným termínem pro cestu do Budapeště. Byl jsem v kontaktu s úřadem eh, předsedy parlamentu a chci informovat výbor, že je otevřen jedna co nejdříve o delegaci ad hoc do Budapešti. Pokud pošleme žádost co nejrychleji, je možné, že úřad předsedy parlamentu to projedná dnes na Kypru. A bylo by předčasné nyní hlasovat o vyslání delegace do Maďarska. Já navrhuji a věřím, že to mohou podpořit všichni, že vy jako předseda výboru Libe pošlete naléhavou žádost předsedovi parlamentu týkající se vyslání delegace do Maďarska a aby mohla proběhnout diskuse na konferenci předsedu. Děkuji. Vyslechli jsme a pochopili jsme návrh zpravodaje, pana Tavareše, který nám říká, že tato zpráva Maďarsku je naší povinností. Byly, byla nám svěřena tato věc plénem, ale nemusíme nyní hlasovat o vyslání delegace do Budapešti za předpokladu, že oslovím konferenci předsedu a zajistím, že bude tato delegace ad hoc tedy doplněna do alokace míst, o kterých jsme rozhodli, kam pojedou delegace v následujících měsících. Souhlasíte s tímto návrhem? Nejsou námitky. Nevidím námitky, takže budeme tedy nyní hlasovat, jak bylo naplánováno. To, co máte před sebou, začneme první návrh stanoviska mandátu ke třístranným rozhovorům. Rozpočet na rok 2013, pravodaj pan Jakolíno. Zahajujeme hlasování. Dávejte pozor. Měli bychom se na to soustředit. Takže začneme. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A ověříme si to elektronicky u kompromisu 2. Hlasujeme o kompromisu 2. Jeden hlas EPP navíc, můžeme to prověřit. A nyní dva hlasy EPP navíc. Už je to v pořádku. Já jsem zatím nehlasoval, takže začne, začneme hlasovat. Zahajuji hlasování. U kompromisu dvě. Takže o jednoho EPP a jednoho socialistu a demokrata navíc. Stále je tam jeden hlas u SAD navíc. EPP je v pořádku. Jeden hlas SAD navíc. Můžeme se na to podívat. Kdo je tu navíc? Could anybody from the S&D withdraw the vote? Takže může někdo vytáhnout kartu z SAD? pro 27, proti 32 hlasy se zdrželi, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Tak si to ověříme. Ověřujeme kompromis 4. Jeden hlas EPP navíc. Už je to v pořádku. 29 pro, 20 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Myslím, že je to schváleno. Ověříme si to. Myslím, že je to schváleno, ale přesto si to ověříme. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 3029, je to schváleno. Nyní pat, 15. Odpadá kompromis 5, Kdo je pro?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 Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. 27, nebylo to jasné. I v politických skupinách jsou rozpory, takže 27 zahajuje hlasování. Končím hlasování. 328. Schváleno. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno. A pozměňovací návrh. když si to, ano, u třicítky si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30, 29, schváleno. A nyní 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A hlasujeme o celém návrhu, jak byl změněn. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování bylo ukončeno. 48 pro, 5 hlasů proti, 40 zdrželi. Takže blahopřejeme panu Jakolínovi, Pokračujeme dále. A nyní tu máme návrh stanoviska o srovnatelnosti dohod proti padělání mezi Evropskou a členskými státy Austrálii. Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickým, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými. Naším zpravodajem je pan Dimitrios Drucas. Chce vysvětlit některé aspekty hlasování. Pane Drucasi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, požádat o to, aby hlasovací seznam, který byl pozměněn s mým souhlasem dnes eh, dopoledne, tak prosím ještě jednu změnu Poznat poznaceného 37. Bylo požadováno EPP, aby v případě, že poznací návrh 37 je schválen, aby tedy další části kompromisu kompromisního návrhu tedy byly nadbytečné podle hlasovacího seznamu. Já říkám otevřeně, že dnes dopoledne, když jsem byl o to požádán, řekl jsem ano. Ne proto, že bych byl přesvědčen o obsahu, právě naopak, ale řekl jsem dobře, jsem hluboce přesvědčen o demokratických postupech a pokud o to požádá politická skupina, tak já jsem připraven něco takového přijmout. A během dne jsem zaznamenal, že došlo k eh, reakcím na toto rozhodnutí a padly i oprávněné argumenty. A z tohoto důvodu opět říkám, že jsem skutečně zastáncem demokratických postupů a vidím, že většina politických skupin nesouhlasí se změnou, na které jsme se dopoledne dohodli, tak z tohoto důvodu bych chtěl, aby pan předseda přijal tu změnu, kterou požaduji, tedy aby Hlasovací seznam byl v té podobě před tou dopolední změnou, tedy u pozměňovací návrhu 37. Pokud tento návrh bude schválen, to neznamená, že části kompromisního pozměňovacího návrhu 7 budou nadbytečné a že se bude tedy také hlasovat o, o tomto kompromisu. Děkuji. Děkuji, pane Drucasi. Situace je jasná, měli bychom si pospíšit protože máme jedna do 12.30 a máme před sebou hlasování. A vyslechneme zástupce každé politické skupiny. Pan Busutil souhlasí s návrhem. Děkuji, pane předsedo. Nesouhlasím. A chci, abyste rozhodl. Jsou tu dva odlišné závěry, ke které můžeme dospět. Buď doporučit zamítnutí akty, anebo vyzvat komisi, aby řešila ty obavy, které jsou vyjádřeny ve stanovisku. A tyto odlišné závěry jsou neslučitelné. Takže pokud ten druhý závěr je schválen dnes, tak je jasné, že bude mít převahu nad tím prvním závěrem, který je doporučit zamítnutí. Takže vás žádám, pane předsedo, abyste rozhodl v rozporu s tím, co požadoval zpravodaj tedy zachovat ten výklad, který máme v hlasovacím seznamu. To je, že pokud je pozměňovací návrh 37 schválen, tedy evidentně bude mít převahu nad závěrečnou částí kompromisního návrhu 7. I don't, I don't want to go into content because... Nechci se poušet do obsahu paní Intel, naší stínovou, ale obecná otázka pozněcího návrhu 37 zda je vůbec přípustný, protože byl předložen po hůtě, po vypršení lhůty. Je to, techni- je to obsahované technická změna. Je to tedy, nevím, zda je to vůbec přípustné, ale nejsem o tom vůbec přesvědčen, že je to přípustné. Rozumím tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl předložen po ukončení lhůty, po vypršení lhůty. Je to ústní pozměňovací návrh zelených. Takže je to podle pravidel. Takže nyní vyslechneme paní Indveld, protože vidím, že se pan Druca k určitému koncenzu k tomuto nám. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, když se podívám na text návrhu 37, na rozdíl od pana Busutila, si nemyslím, že je nekompatibilní. A pokud je nekompatibilní, tak jak to, že jsme na to přišli dnes dopoledne, až na to přišla EPP? A není to pouze technické uspůsobení hlasovacího seznamu. Dostáváme stovky e-mailů. Já jsem dostala e-mail ze sekretariátu o technické úpravě hlasovacího seznamu. A vím, že to není vůbec technické, protože to se dotýká samotného jádra této otázky. Takže pokud budeme souhlasit s návrhem EPP, což není hluboce politická otázka, tak na rozdíl od toho, co říkal pan Druca, si mi to, že nesouhlasím se správným. Není to vůbec demokratické, protože potom vlastně po, upíráme výboru právo hlasovat o celé řadě pozměňovacích návrhů, které se dotýkají samotného jádra materie, to jest toho, zda doporučujeme či nikoli, aby INTA tedy stála svůj souhlas. Tedy jak z procesních důvodů, tak z demokratických důvodů, tak z obsahových důvodů už jsem důrazně proti tomu a chtěla bych požádat EPP, aby přistoupili k hlasování a přijali demokratický výsledek, tak jako my, a nesnažila se eliminovat hlasování procesními triky u řady návrhů. From the Greens. A není zelení. Yes, thank you. Ano, děkuji. E, souhlasím s předřečnicí, ale také kvůli tomu, že pokud EPP dospěl k závěru, že 37 je nekompatibilní, tak není rozumné o tom hlasovat na prvním místě. Jediný logický závěr by bylo hlasovat kompromis 6 s rozhodnutím, zamítnout aktu protože kompromis 6 je odstavec 9 a 15 a kompromis musí být odhlasován jako první, protože to je závěr dalekosáhlý. A také je to kompromis. A za třetí také to pokrývá devítku. Takže to vlastně před poznacím 30, takže odhlasujeme kompromis 6 jako první, pokud to bude schváleno, tak pozměňovací 37 odpadne a nebudeme mít vůbec tento problém. Nejdříve ECR a potom GUE. Obecně to, pane předsedo, já si nemyslím, že je to nějaké politikaření. To nebylo správné. A myslím, že technicky bychom asi upřednostnili stanovisko EPP, pokud je o tento pozměňovací návrh. To je naše stanovisko. Stručně. V podstatě je to zákeřné tohleto zdánlivě technické řešení, které se nám tady prezentuje. Každý člověk, který se zaobírá hlasovacími lístky, jednoznačně konstatuje, že se tady jedná o to, aby EPP přece jen eh, jaksi eh, v lehce technicky popsanou záležitostí dospěla k jinému obsahu. Ráda bych vám připomněla, že ITRE a Jury dnes hlasovali proti akta a že musíme vytvořit naprosté jasno v tom, o čem hlasujeme. Ne, abychom tady prostě diskutovali a potom tady bylo nejasno. Za naší frakce naprosto jasně říkám, chceme hlasovat podle toho hlasovacího lístku, který nám byl předložen včera večer, kde skutečně kompromisní návrh 6 má být nejprve odhlasován a pak by se mělo postupovat běžně a měli by se hlasovat ostatní pozměňovací návrhy. Měli bychom tedy zachovat tuto dobrou praxi, jinak se nebudeme postupovat demokraticky. Po té diskuzi eh, vidím, že většina je pro eh, ten hlasovací seznam, jak ho máme. Takže dáme šanci EPP, aby předložila ústní návrh, jako ústní návrh, aby to předložila, jinak to musíme zamítnout, e, protože hm, to by vlastně znamenalo, že celá řada návrhů by odpadla, kdyby se odhlasoval návrh 37, e, takže takto se tomu vyhneme. Pane předsedo, já souhlasím s vaším prvním prohlášením, že bychom měli zachovat eh, ten hlasovací seznam, jak je. Ne. To je změna na poslední chvíli. Týká se to prezentace pozměňovacích návrhů a my se snažíme vyhnout se důsledkům, to znamená, abychom hlasovali o 37 a potom by odpadly další. To by se nám nelíbilo. Takže ten návrh EPP je Poté, co budeme hlasovat o 37, tak potom vlastně všechny návrhy, které se týkají tohoto tématu, by odpadly. To neakceptujeme a já myslím, že s tím většina souhlasí. S tím většina ve výboru nesouhlasí. Měli bychom hlasovat o všech těch pozměňovacích návrzích, které se týkají 37. Ano, tak já si vykládám názor většinový. Simon. Please Simon. Eh, pane předsedo, to je technická změna. My jsme prověřovali ten hlasovací seznam jako ostatní frakce, jako zelení třeba, také i oni předkládali technické návrhy i po té, co EPP předložilo svoje a nikdo nebyl proti. Naše linie je jednoduchá, pokud dva pozměňovací návrhy v zásadě se týkají téhož, tak potom je jasné, že eh, eh, eh, nejsou, nejsou slučitelné. Když jeden odsouhlasen, tak druhý musí odpadnout. A já na vás apeluji, pane předsedo, abyste využil své pravomoci a rozhodl o tomto technickém požadavku. Tady přece mm, Nemůžete rozhodovat jenom tak, že eh, většina tedy eh, řek, se bojí, aby neprohrála, tak se to nebude aplikovat. Ne, tady přece máme tento systém, který se normálně aplikuje. Pokud tedy některý návrh je nekompatibilní s jiným, tak je normální, že na tom hlasovacím seznamu se potom napíše, že odpadne, pokud ten první je odsouhlasen. Takže já prosím, pane předsedo, abyste takto rozhodl. To jste již řekl. Ale eh, poté, co jsem si vyslechl frakce, které se postavily proti tomu. Nepovažuji to za technickou změnu, ale politickou, má to politické důsledky, pokud bude odhlasována ve 37, takže já vidím, že většina eh, chce hlasovat o všech návrzích, eh, i když se bude hlasovat o 37. Já jsem si vyslechl všechny zástupce Jasně vidím, že většina je pro to, abychom hlasovali o 37 i o zbytku dalších návrhů, takže uvidíme, co pan Drucas na to a poté uzavřeme diskusi, protože jinak to příliš budeme protahovat a eh, je to otázka procedurální, kterou musíme vyřešit, pan Drucas. Vy jste řekl vše, co je nezbytné, myslím. Hmm, pro mě to je zklamání trochu vidět eh, kolegy, kteří se snaží eh, jak si to tak kamuflovat, jako e, skrývat to za čistě procedurální technickou věc a za tím vlastně se skrývá věc politická. Pokud chcete říct ano smlouvy akta, tak to řekněte otevřeně a neschovávejte se za nějaké procedury. There is an issue involved. We should, we should go. No, měli bychom hlasovat tedy. Pokud e, máte technickou poznámku, tak eh, prosím, ale budeme hlasovat. Koordinátor EPP přímo zmínil zelené, že my také se snažíme o nějaké triky. Ne, já jsem předložil ústní návrh a mm, takže mm, a pokud někdo tady řekne, že nechce, abychom hlasovali o ústním návrhu, tak se o něm hlasovat nebude. Tady, prosím vás, není. To nejsou žádné triky, tak vy eh, si nechte ty vaše špinavé triky. Dobře, takže budeme mm, pokračovat, jak navrhuje pan Drucás, tedy budeme hlasovat eh, a začneme. Men one, those in návrh jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se to. Kompromis jedna, kdo je pro? Jde proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Alvaro, prosím. Jak pan Schluter řekl, že pokud jeden hlas bude proti, tak já tedy mám námitku vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6, tak jak byl uveden ve zprávě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7, slučitelný s šestkou. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 8. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 10. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 11. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 14. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 15. Kde pro? Kde proti? zdržel se schváleno 16, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 17, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 18, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 12 odpadá, odpadá, odpadá. A nyní pozměňovací na vrch 9, první část. Kdo je pro? 9, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní ověřujeme si první část pozměňovací návrhu 9. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23, 34 je to zamítnuto. Nyní Takže pozměňovací návrh 19. Listen. Druhá část pozměňovací návrhu 9 je pokryta kompromisem 3, který jsme právě kladně odhlasovali. Takže je to v pořádku. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme si 21.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 kde proti, zdržel se, schváleno. 27, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 28, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 29, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 33, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 32,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 35. Ne, nyní 37. Slavný pozměnce návrh 37. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 39. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní až k poznat 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu po změnách. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. 36, jeden hlas proti, 21 hlasů se zdrželo. Blahopřejeme panu Drucasovi. To je vše. Děkujeme vám za trpělivost a spolupráci. Pokračujeme ve tři hodiny odpoledne.